Odpovědné řecké úřady mě informovaly, že trestní řízení proti panu Sotiorisovi Zarianopulosovi a, ehm, ehm, že toto trestní řízení bylo uzavřeno. A obdržel jsem od EPP žádost na